Dear colleagues, we will resume the, the session of the AFED meeting uh, with the point number five of, of... Pokračujeme bodem 5, což je výměna názoru s panem Pomjanovským z Evropské nadace pro demokracii. Vítejte ve výboru AFET. My, jsme, my vás zde rádi vidíme. Evropská nadace pro demokracii předkládá svou výroční zprávu. A vy plně fungujete od eh, července 2014. Eh, vlastně vy se tři roky zasazujete o ty, vy podporujete ty všechny organizace, které se zasazují o demokracii. A i když eh, jde je společnou iniciativou, je to nezávislá nadace podle belgického práva a její předená hodnota je poskytovat rychlé financování během dvou dnů například v situacích, kde Evropská unie by nemohla podle finančních předpisů poskytovat prostředky tak rychle. Financovala 250 iniciativ a její zaměření začalo se rozšiřovat nad rámec sousedství a bere také v uvezu sousedství sousedství. Takže pokryjete celý svět demokracií a nyní vám dávám slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji za to, to pozvání. Je to každoroční příležitost pro nás a jsme vděční za to, protože je to významné potvrzení podpory parlamentu naší práci. Chci opravit jedno číslo. V úvodu 400 projektů, které již běží od začátku práce nadace v roce 2013. Toto je skvělá možnost a já jsem velmi vděčný za to, že ji mám a že zde mohu být a předložit naši výroční zprávu. My jsme rozdali tuto výroční zprávu. Je to čerstvý výtisk zprávy za rok 2016. Je také k dispozici online na našich webových stránkách poskytuje podrobnosti, na které zde není čas během tohoto stručného úvodu a spoleháme na vaši trpělivost a na to, že si přečtete některé příběhy v té zprávě. Rok 2016 nebyl jednoduchým rokem pro demokracii v kontextu, kde pracujeme. Vše se významně změnilo a je mnohem složitější. Také nám to dává nové možnosti a nový význam pro EED. Autoritárské režimy jsou stále důraznější ve snaze poškodit občanskou společnost a umlčet eh, svobodu projevu Egypt, Rusko nebo Azerbajdžán. Stále eh, sofistikovanější dezinformační kampaně chtějí podrývat demokratické hodnoty a ty, kteří se o ně zasazují. Také jsme zaznamenali během roku 2016, že některé vlády v sousedství zaznamenaly práci EED a snažili se ovlivnit EED a naše partnery. A to je znamení, že naše práce je důležitá a má dopad. Současně na základě takového tlaku bylo velmi důležité, abychom měli podporu a porozumění institucí EU a přesto si zachovali svou naprostou nezávislost, pokud je o naše financování. ERD eh, pokračuje v, eh, v stále větším zeměpisném rozsahu a soustředujeme se není na sousedy sousedů, kromě tedy zemí evropského sousedství. A v tomto kontextu také spoleháme na příspěvek evropských institucí. Sešel jsem se s velvyslancem Petrem Burianem, zástupcem prostřední Asii, abych získal informace v souladu s přehodnocením strategie EU ve střední Asii. Dovolím si krátký přehled významných bodů naší práce v roce 2016 a potom vám, vás seznámíme s úvahami o měnícím se kontextu naší práce a jak otázky takzvaného soft power demokracie a médií jsou stále důležitější bezpečnostní problematiky. V roce 2016 ED upevnila své postavení jakožto důvěryhodná opora demokracie. ED podpořila 128 nových iniciativ s rozpočtem 10 milionů euro během roku a jasně cítíme, že vnímání fungování EU se zvyšuje v terénu a relevantní aktivisté jsou si vědomi EED a nyní také rozumějí tomu, jak mohou být podpořeni. E e Podobně máme pocit, že vnímání a podpora EED jak v Bruselu, tak v hlavních městech se rozvíjí. Pochopení, jak EED sehrává významnou úlohu doplňující EU a členské státy, programech na podporu je uznána. A také to poskytuje nezbytnou politickou podporu a volnost eh, fungovat a odlišovat se od eh, pod státní podpory. 21 evropských zemí, které jsou členy Rady guvernérů, přispěly k programu a k rozpočtu EED spolu s Kanadou. Institucionální stabilita EED je zajištěna výročním grantem Evropské komise. Avšak trvalá podpora fundraisingu ED je klíčové, abychom umožnili dlouhodobou stabilitu a abychom se mohli soustředit ve snaze o zajištění aktivistů a zde spoleháme také na vaši pomoc. Během roku 2016 EED se zabývala hodnocení externí společností z Nizozemska a hlavní zjištění tohoto hodnocení ukazují, jak EED úspěšně přispěla k vyplnění mezer v podpoře u nepodporovaných témat a subjektů i témat. A to hodnocení také potrhlo, že tato podpora doplňuje nástroje EU, zejména pokud jde o schopnost EED poskytovat rychlou reakci, cílenou pomoc pro nejslibnější příjemce grantů a pomoc žadatelům při na, při fázi navrhování žádostí. V Moldavsku například ED nedávno poskytla podporu dvěma nejdůležitějším opozičním televizním stanicím, aby se zabránilo jejich uzavření v bezprostřední budoucnosti a zajistila pluralita a alternativy v mediální krajině Moldavska. Tyto televizní stanice byly pod obrovským tlakem z hlediska reklamy a hrozilo jim uzavření jejich prostor v Rusku, Bělorusku, Azerbajdžánu, kde prostor pro občanský a občanskou aktivitu je omezený, EED pokračovala v poskytování zásadní podpory pro demokratické skupiny, které pokračují ve své aktivitě přes velmi náročné právní a společenské prostředí. A to bylo klíčové pro aktivisty, aby mohli pokračovat ve své aktivitě pro demokracii v Syrii. EED podporuje e, hnutí občanské společnosti, které nadále vykazuje závazek Syrie vůči demokratické a pluralitní společnosti. Podpora místním iniciativám, které mají za cíl obnovit sociální soudržnost a dialog a mírové soužití, zejména v e, nedostupných oblastech spolu s prací v, konkrétně v zemi ED podporovala nové syrské iniciativy, které poskytují kulturně občanské vzdělání uprchlíkům ze Syrie v Libanonu, aby prokázala, že my jsme schopni zabránit a snižovat migrační tlak, pokud budeme dělat více v, v, u, pro tyto uprchlíky, kteří po řadu let mají málo možností proká- prokázat svou aktivitu a řešit své potřeby. Naše výroční zpráva, kterou jsem vám předložil a věřím, že jste ji dostali, poskytuje více podrobností a příkladů naší práce. Jak už jsem řekl, také ji naleznete na našich webových stránkách. Zpráva také zahrnuje také jasné hlasy z terénu, bezprostřední rozhovory s aktivisty a tyto rozhovory dávají nahlédnout do obětí, které musí tyto, obla, tyto osoby podstoupit. Jeden rozhovor vypráví příběh Abdela Wahida Mahdiho z Tuniska, který strávil téměř 20 let ve vězení za, svou, za svou politickou aktivitu před revolucí 2011 a který nyní, když jeho země se těší demokratickým změnám, pracuje s podporou EED, aby prosazoval rovnost pohlaví v, EED, v eh, Tunisku. Většina aktivistů si nepřije revoluci, přejí si jenom dodržování zásad práva a důstojný život. Snil o budoucím životě a jsou připraveni přispět svému společenství a rozvin, rozvoji vlastní země. V minulém roce, jak bylo uvedeno na začátku, jsme zjistili, zjistili změny v našem prostředí uvnitř i vně EU. A je tu větší konvergence, kde otázky tzv. soft power se staly součástí e, mezinárodního bezpečnostního programu. V minulém měsíci, abych vedl příklad, jsem navštívil Helsinky, kde jsem měl možnost e, si, si sdílet e, naše ideje s finskou vládou v rámci střediska pro hybridní hrozby finského státu. A považuji náš příspěvek za relevantní pro budoucí práci. A není to jednotlivý případ. V roce 2016 jsme zaznamenali, že složení eh, panelu, kdy jsme jednali o občanské společnosti, o svobodných médií, o politické aktivismu, a se mění a zahrnuje často tak, že soft power se skutečně zapojuje do diskusí o bezpečnosti a to je nový jev a nová realita, která znamená výzvy Je příležitost, a je pozitivní, že existuje stále významnější politická relevantnost naší práce a stále více politiků si váží toho, že i měkké projekty mohou mít takzvaný tvrdý rozměr. A je tu také vnímání, že ty nejnalhavější otázky v politické oblasti, jako jsou výzvy z hlediska uprchlické krize, radikalizace a hrozba ruských dezinformací z úzce souvisejí s pod programy na podporu demokracie EED. Avšak současně tato konvergence bezpečnostní a demokratické agendy jsou někdy pastí a někteří politici se snaží falešně tyto otázky kombinovat tak, že tyto autoritářské režimy jsou schopné nabídnout bezpečnost. V době krize politika musí být pragmatická, ale musí se opírat o zásady a hodnoty. Aktivisté, které podporujeme, jsou zavázáni zásadám demokracie. A proto je, zás, je důležité, abychom každoročně požadovali jak Evropský parlament, tak Evropskou unii, aby pokračovali v podpoře úkolu naší mise a abychom vlastně ne, byli připraveni ke kompromisům v zájmu krátkodobých zisků. A jenom takto můžeme být eh, důvěryhodnými partnery pro aktivisty, kteří nám důvěřují. Závěrem bych chtěl říci, že dlouhodobě musíme být věrni demokratickým hodnotám a zásadám a to je také jediná cesta, jak můžeme zajistit další pokračující sílu naší společnosti. A jsem přesvědčen, to, co děláme pro ně, pro aktivisty v regionech děláme také sami pro sebe a pro naši společnost. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you for your presentation. We start with the EPP group. Mr. Za EPP pan Venta, prosím, máte dvě minuty. Děkuji bardzo. Przepraszam za spóźnienie, ale aktuálně v komisji. Děkuji. Já bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel trošku pozdě, ale ve, vý, ve výboru pro rozvoj právě máme slyšení o podmíněnosti e, spolupráce při rozvoji, takže toto je také velmi aktuální téma. Jsem velmi rád, že je zde dnes zástupce Evropské nadace, že nám prezentoval výroční zprávu a ty nejdůležitější projekty samozřejmě Jde především o obhajování plurality eh, médií, míru a demokracie. Samozřejmě je zde velmi obtížné prostředí, zejména na středním a blízkém východě a v Africe. Je to skutečně skvělá iniciativa ta, ta nadace, jednáte velmi flexibilně, dokážete se rychle přizpůsobit měnícím se okolnostem a, mění, a stále novým výzvám, který musíme čelit. Proto budu velmi stručný, mám jenom jednu připomínku k Syrii. Máme tam občanskou válku, která trvá již 6 let a, si, a vypadá, že situace se stále zhoršuje. Vidíte zde nějakou šanci pro ty, kteří se tam zasazují a kteří bojují za změnu? Z, pro ty, kteří se zajímají o evropské hodnoty, můžeme nějak ještě silněji, výrazněji podpořit tyto aktéry? a koho vlastně bychom měli podporovat? Jednotlivé osoby, nějaké politické osobnosti? Bylo by důležité vědět, jak a koho můžeme tedy podporovat. Děkuji. Paní Fotiga, na dvě minuty, prosím. Paní ambasad... Děkuji. Pane předsedo. Já Samozřejmě bych chtěla vyjádřit pouze poděkování a podporu za práci vaší nadace. Jsem přesvědčena o kvalitě a vysoké hodnotě vaší práce a stále vždy to vidíme také v rámci naší práce v Evropském parlamentu. Měla bych jen jednu otázku, kterou bych vám chtěla položit. Otázku, která se týká oblastí, které jsou, byly, byly nepřímo obs, nebo přímo obsazeny Ruskou federací. A jak to vypadá s takovými eh, skupinami, jako jsou krymští Tataři například, s jejich eh, činnostmi a jaké jsou možnosti, které máte, také prosazovat tam určité programy na jejich eh, podporu které by vlastně také mohly zajistit lepší informovanost a zapojení občanské společnosti. Já samozřejmě chápu, že je to velmi obtížná otázka a ta práce eh, v těchto územích je velmi obtížná. A moje druhá otázka se týká Abcházie a Jižní Osetie. Jak, do jaké míry jste činí v těchto územích? Děkuji. sorry, we have Mr. A nyní za zelené pan Vyseriš. Thank you very much for... Děkuji za tuto výměnu názorů. Těším se také na další zasedání, které nás čekají tento týden. Všichni se shodneme na tom, že vaše instituce je důležitá, že vaše práce je skvělá, takže já jsem spokojen s tou zprávou. Ale mám dvě takové praktické otázky které možná mají i dopad na všeobecnou politiku. Za poslední rok a půl územní eh, rozsah eh, se rozšířil. Takže vlastně otázkou eh, dárců je, zda by měli reagovat na vývoj tady na místě, nebo zda vlastně jde spíše o požadavky, které by měly přicházet z těch daných oblastí. Jak tedy přistupujete k té, řekněme, teritoriální expanzi? Zaměřujete se více na Moldavsko a Arménii, protože vlastně na to trošku se tlačilo tím druhým směrem, nebo čekáte na požadavky od tamtud a potom jak přistupujete k bývalým příjemcům grantů? Máte nějaký institucionalizovaný způsob, jak s nimi být v kontaktu? Nyní pan Schaffhauser. Co mě překvapuje, já jsem ostatně rád, že moje země Francie se neúčastní. Je, překvapuje mě ta arogance v té propagandě, ta centralizace propagandy, kterou děláte. Díval jsem se rychle na několik bodů. Ukrajina, Majdan, vy zde vlastně znovu vytváříte historii, ale nemluvíte o skutcích Sýrie. Jak můžete zapomenout na podporu, která byla poskytnuta teroristickým skupinám určitými demokratickými zeměmi, a nebo dokonce našimi, výz, našimi výzvědnými službami. Já mluvím za svou zemi teď. Přicházíte se stále stejnými stereotypy, hovoříte o teorii pohlaví. To je určitě demokracie, ale to je teorie, kterou které odporuji, se kterou nesouhlasím s tou musí nesouhlasit věřící. Vy nerespektujete svobodu náboženského vyznání, vy vlastně z dezinformace děláte nástroj demokracie. Víte, já jsem byl předsedou Evropského demokratického fóra, které soustředovalo veškerou opozici před pádem zdi. A dnes to je ten stejný bod, který musím vést proti komunistickému systému, tak jak jsem bojoval eh, dříve s tím systémem, který vy zastupujete. To je obrovský, nesnesitelný systém propagandy. Naštěstí lidé se probouzejí a uvědomují si, že to nemůže pokračovat tak, jak to pokračuje pokračuje v současné době. Děkuji. That's all the request we had for the floor. To byly, to byly tedy eh, všichni eh, poslanci, kteří se požádali o slovo, takže máte čtyři minuty na to, abyste odpověděl. Mnohokrát děkuji, děkuji za eh, tyto zvětšiny pozitivní Eh, připomínky, tedy až na poslední, interven, na poslední příspěvek. Tak začnu od konce. Eh, Francie nás podporuje, zatím tedy nepřispívá, ale je vlastně čistým eh, přispěvatelem do Evropské unie, takže v tomto smyslu nás podporuje. A také se účastní jakékoliv debaty při plánování našich misí, při ustanovování eh, klíčových priorit. Před týdnem jsem navštívil Paříž a eh, tam na Akedorse jsme tady eh, hodně hovořili o tom, jaký máme pozitivní, tedy jak pozitivně přispíváme, takže já určitě si rád vždy vyslechnu pařížskou vládu. Zaujaly mě i vaše připomínky s nimiž, ale ve většině nesouhlasím. Co se týče Sýrie, my opravdu si přejeme co nejvíce rozšířit podporu lidem, kteří žijí v uprchlických táborech. Tady jde o miliony Syřanů, kteří se vůbec nesnaží odejít do Evropy, kteří zůstávají blízko své vlasti a sní o tom, že se brzy budou moci vrátit. To je obrovský potenciál pro budoucnost budoucí nové Syrie. Ale těmto lidem se dostatečně nikdo nevěnuje. Můžeme dělat mnohem více, co se týče poskytování eh, vzdělávání mladých lidí, občanského vzdělávání. Tito lidé utekli, někteří už před 12 lety, někteří před 6 lety a vlastně celou tu dobu nyní žijí v uprchlických táborech. Je případ takového třeba 12-letého chlapce, který utekl před těmi 6 lety, tak eh, ten, má, ten je dnes 18-letým mladíkem, který vlastně od 12 nemá formální vzdělávání. A tohle to jsou, obrov, tohle to jsou opravdu zranitelní mladí lidé. Potřebujeme nalézt nástroje, Eh, důležitě ještě větší nástroje, než je Evropský, Evropská nadace pro demokracii. Opravdu je potřeba, abychom tedy v evropském rozpočtu něco eh, nalezli. Tady máme tedy jakýsi rezervoár pro hledání budoucích řešení a do toho opravdu musíme hodně investovat. Děkuji mnohokrát paní Fotize za její podporu. To je užitečné, jak se eh, říkala, na řadě témat jsme spolupracovali. A co se týče vaší konkrétní otázky o krymských Tatarů, tak ano, my s nimi pracujeme jak na Krymu, tak eh, mimo Krym. A to je v podstatě jakási eh, vlastně mm, eh, taková konkrétní oblast, na kterou se naše nadace zaměřuje. Na druhou stranu za účelem zvýšené bezpečnosti o této práci moc veřejně nehovoříme. Tamáš Mereš se ptal také od, na, na tu zeměpisnou expanzi, která vyžaduje další financování. Ano, my jsme se rozšířili, co se týče tedy pokrytí, ale bohužel rozpočet zatím pokulhává, ačkoliv tedy roste. Takže je přirozené, že v těch nových oblastech ještě vlastně nejsme úplně, na, nefungujeme na 100%. Ale už máme příklady projektů, které probíhají v těchto nových oblastech. Také jsme, ale jenom vlastně výjimka je, že jsme obdrželi eh, finanční prostředky od dvou nových eh, dárců v abychom řešili některé konkrétní otázky v Eurázii. Takže eh, doufám, že jsem odpověděl na všechny otázky. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci, také děkuji za odpovědi. My nyní přejdeme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Vypadá to tak ale, že naše hosté zatím nepřišli. Takže jenom řeknu, že další bod bude eh, tedy tajný, tedy za zavřenými dveřmi, takže všichni, kdo eh, se tedy nemají oprávnění účastnit dalšího bodu, tak prosím.